Good morning. Dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové a kolegyně. Vítejte na dnešním zasedání výboru. Je 9.07, proto zahájíme schůzi. Dostáváme se k bodu 13 na pořadu jednání a je nám velkou ctí přivítat Johannese Hána, komisaře pro rozšíření a politiku sousedství. A na výboru AFET dnes dopoledne bychom chtěli probrat a s Johannesem Hanem asi naposled otázky rozšíření a sousedství. Rád bych obrátil obecné pořadí schůze. Rád bych ti, Johannesi, osobně poděkoval jménem výboru za skvělou spolupráci a za veškerou snahu prosazovat politiku sousedství a rozšiřování za legislativní období 14 až 19. Takže jménem výboru AFET díky moc. We very much... Doufáme, že s tvým následovníkem, který se ještě musí vypořádat s parlamentními slyšeními, navážeme stejnou spolupráci. Otázka na Rachel: Máme datum slyšení? Zatím ne, nic oficiálního jsme neobdrželi. Dobře, datum nemáme, takže čekáme. Komisaři Háne, asi se všichni shodneme, že v návaznosti na zasedání rady jsme na kritické křižovatce politiky rozšíření Evropské unie. Mnoho, jako mnoho ostatních kolegů napříč celým spektrem jsem já reagoval velice polopatě, že eh, tedy to nerozhodnutí nebo to rozhodnutí o nerozhodnutí o zahájení přístupových jednání s Albání a Severní Makedonií byl černý den. Pro Evropu bylo to zklamání našich spojenců, našich přátel a byl to, bylo, byl to důkaz naprostého nedostatku strategické vize co do budoucího směřování Unie a celé se to stalo kvůli jen několika málo státům v Radě. Myslím si, že musíme vyslat jasná sdělení, zejména do Skopje, že své sliby dodržíme a že naše přátele a spojence nezradíme. Proto mi dovolte zmínit, že předseda Evropského parlamentu pan Sassoli již jel do Severní Makedonie, byla to jeho první zahraniční návštěva 4. listopadu, přičemž eh, naváže návštěvou v Albánii 2. a 3. prosince. Tak a teď eh, dost eh, s tím litováním, pojďme se podívat na naše závazky do budoucna co do rozšiřování jinak riskujeme, že eh, rozšiřování členství bude jenom prázdným pojmem. Musíme se podívat na výzvy v širším sousedství, které před námi stojí. Johannesi, těšíme se na vaše názory, nejen co se týká situace na Balkáně, ale také co se týká východního sousedství, zejména Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Rádi bychom se také dozvěděli o plánech na přeskum východního partnerství po deseti letech od jeho implementace a Rád bych zdůraznil také výraz zajišť, eh, význam zajištění potřebného financování pro tato řešení a respektování eh, právomocí našeho parlamentu. Máme dva eh, financovací nástroje NDC, NDICI a IPA a i o těch doufám, že promluvíme. Takže, takže ještě jednou vítejte na zasedání AFETu. Máme na vás čas do 10 hodin, pak začne strategický dialog, který tady proběhne opět s vámi. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, milý Davide, chtěl bych vám srdečně poděkovat za skvělou spolupráci v posledních pěti letech s celou řadou z vás. Děkuji vám za aktivní angažovanost a za snahu zlepšovat situaci v našem sousedství. Ve svém úvodu se soustředím hlavně na západní Balkán, to je momentálně to nejdůležitější téma. Správně jste hovořil o tom, že toto je pravděpodobně mé poslední vystoupení v této funkci v tomto výboru. Když jsme v roce 2014 nastoupili do funkce, byla naše výchozí pozice dosti složitá. Měli jsme tam ten slavný výrok eh, předsedy Junkra, eh, kterému lidi často neporozuměli, že během tohoto funkčního období nedojde k žádnému rozšiřování. Všem eh, pro ty, kteří byli s věcí obeznámeni, to nebylo nic zásadního, ale jak říkám, mnoho lidí tomu neporozumělo správně. Od začátku funkčního období jsme se snažili jasně pojmenovat, jasně hovořit o tom, že pro všech šest zemí západního Balkánu máme definitivní evropskou perspektivu, tedy pro ty, které zatím nejsou členskými státy EU. Dovolte mi možná stručně schrnout, Co tato perspektiva v posledních pěti, šesti letech na Balkáně umožnila? V první řadě umožnila na základě naší strategii pro západní Balkán z února 2008, tam už to bylo explicitní, a od začátku to byla součást naší politiky, že e, nová členská země se může stát skutečnou členskou zemí pouze tehdy, když e, vyřeší všechny bilaterální konflikty. O tom se hodně hovořilo, hlavně v souvislosti se Severní Makedonií. Tam byl ten desítky let trvající konflikt s Řeckem, co se týká názvu. Eh, v, ve spolupráci s Bulharskem se pak nakonec dohodli. Kosovo a Černá hora eh, si vyjasnili otevřené otázky kolem hranic. To vše bylo možné pouze díky té jasné evropské perspektivě těchto zemí. Od začátku jsme eh, také na, zača- na, na základě berlínského procesu, který byl zahájen v roce 2014, jsme se soustředili na regionální rozvoj v rámci jednotlivých programů Jednalo se zhruba průměrně o jednu miliardu euro. Hovořím tady konkrétně o investicích, nikoliv o grantech. A berlínský program měl za cíl prosazovat regionální spolupráci v oblasti propojení, v první řadě v oblasti infrastruktury a v první řadě v dopravě, ale také v energetice a nebo v oblasti digitálna. K tomu digitálnímu aspektu bych chtěl říci, že se nám podařilo společně s kolegyní Marie Gabriel prosadit dohodu o roamingu, což minimálně v oblasti biznisu nebo respektive v oblasti dat znamenalo a bude znamenat značné úspory v tomto regionu. V rámci berlínského procesu jsme pak přislíbili až jednu miliardu euro, která bude k dispozici na investice do infrastruktury, do infrastruktury což také proběhne do roku 2020. Navázali jsme spolupráci, zintenzivnili jsme spolupráci v oblasti mladých a Spustili jsme iniciativu eh, na téma regionálního hospodářského prostoru, což v mezidobí vedlo k tomu, že meziregionální obchod mezi roky 2016 až 2018 narostl o 20 Předtím eh, celé, celá desetiletí eh, tam žádné navýšení obchodu mezi zeměmi v tomto regionu nedocházelo. Nicméně tyto první formy spolupráce vedly ke konkrétním výsledkům. Na posledním výročním zasedání eh, k berlínskému procesu v Boznu v červnu tohoto roku jsme pro daný region vytvořili i zelenou agendu. Eh, na mediálních dnech jsme vypracovali formát, který nenarazil vždy na absolutní souhlas všech zemí, kterých se týkal, ale je to velice důležitá iniciativa, kterou se vytváří příležitost pro daný region, aby zástupci mediálního sektoru, tedy nejenom novináři, ale všichni, kteří jsou v této činnosti, eh, v této oblasti činí, aby se mohli setkávat a aby mohli provádět nezávislou a profesionální mediální práci a aby se situace v oblasti médií zlepšovala. Stimulovali jsme investice do daného regionu a v roce 2016 poprvé eh, jsme všechny šéfy eh, vlád a států eh, sebrali k jednomu jednacímu stolu v Sarajevu, což bylo tehdy něco úplně nového dnes už to všichni berou jako naprostou samozřejmost, že se tito lidé setkávají vlastně i bez našeho přičinění. Dochází tam k celé řadě bilaterálních mezivládních schůzek. I, to, eh, I toho jsme dosáhli prostřednictvím své podpory až v posledních letech. Specificky pro jednotlivé státy si myslím, ehm, eh, že je leco z dobrého, o čem můžeme hovořit, například Albánie, která provedla velice obsáhlé justiční reformy Myslím si, že může sloužit eh, jako dalekosáhlý příklad pro celý Balkán. V Bosně a Hercegovině a dále v Kosovu, tam máme dohody o přidružení. V Bosně a Hercegovině bylo možné po jednáních Ehm, zodpovědět náš dotazník, což tedy je příprava na další kroky pro případný proces přistoupení. Já to zmiňuji proto, protože bez toho, eh, abychom odpověděli na tyto otázky, ehm, není možné vytvořit pro danou zemi koordinační mechanismus, tak aby, je, tedy potřeba, aby ta země odpovídala a mluvila jedním hlasem, což se povedlo a to já vnímám jako skvělý pokrok. V Černé hoře a v eh, Severní Makedonii, v Černé hoře už je to uzavřeno, v eh, Severní Makedonii jsme těsně před uzavřením. Tam také díky té evropské perspektivě došlo k přistoupení k NATO. Ehm, my jsme ta jednání tam tehdy spustili a je to, myslím, velice dobrý příklad toho, že otevření první kapitoly vyjednávání může vést k, i k mezinárodním investicím. Je to poměrně dlouhý seznam, čeho všeho jsme dosáhli. Jistě byste mohli říct, že jsme také let čeho nedosáhli. Ano, nedosáhli jsme hodně věcí, to je bez diskuze, ale myslím si, že můžeme říci, že bez této konkrétní evropské perspektivy by v podstatě nic z toho, co jsem vám tady teď vyjmenoval, nebylo možné. A vidíme to také teď v těch prvních reakcích na to nepřislíbení eh, členství do budoucna. V zásadě je to rozhodnutí tedy, že neotevřeme vyjednávání s Albánií a Severní Makedonií a vidíte, jak moc naše, náš vliv v daném regionu utrpěl. Eh, co do například spouštění dalších reform, reform například co do dialogu mezi Srbskem a eh, Kosovem. A eh, vidíme to také v reakcích všech ostatních zemí. V Bosně a Hercegovině se má teď utvářet vláda, a říkám zcela otevřeně, e, tímto nerozhodnutím náš vliv v těchto všech věcech hodně utrpěl a věřím, doufám, že tato naše chyba bude mezinárodně vnímána jako, jako skutečně chyba, jako taková, jako něco, co bude brzy revidováno, aby nedošlo ke vzniku historicky Eh, jaksi velmi problematické situace. Já jsem vždy říkal, že jsem eh, toho názoru, že před eh, dalším rozšířením je potřeba přemýšlet nebo hovořit o přepracování našich vnitřních pravidel a procedur, jak se rozhoduje a jak se komunikuje. To všechno platí, ale obojí bude trvat a obojí musí probíhat paralelně. Protože pokud bychom dělali jenom jednu věc, tedy tu interní reformu a čekali jsme až na její konec a teprve poté hovořili o možnosti dalšího rozšíření, pak tyto země eh, budou mít perspektivu přistoupení někdy ve 30. letech 21. století a já si nemyslím, že to je seriózní důvěryhodná perspektiva kterou bychom jim mohli dát, co se týká například důvěryhodnosti. A důvěryhodnost to je další věc, která konkrétně utrpěla. Evropa, která se celosvětově snaží o e, prosazení smysluplnosti a úspěchu multilaterálních jednání, e, my jsme tam takový předjezdec v této oblasti, tak e, tímto nerozhodnutím jsme v této oblasti hodně utrpěli. Protože naše důvěryhodnost, tedy spolehlivost jednoho z největších aktérů, tedy Evropské unie. Ehm, to je to, co bylo poškozeno a ty sliby, které jsme učinili, tedy že až budou splněna kritéria, tak eh, budou, tak, tak se budou eh, startovat přistupovací eh, rozhodnutí, tak to jsme teď porušili tento slib a doufám, jak říkám, že brzy toto rozhodnutí bude zrevidováno, protože velká, obrovská většina členských států by byla pro zahájení přístupových vyjednávání. Takže taková je situace. Musíme dávat pozor, aby tady nevzniklo nějaké vákum, protože každé vákum je dříve nebo později něčím naplněno. A musíme eh, přemýšlet o tom, jak s tou situací budeme dále zacházet. Řekl bych, že je velice důležité vést příslušnou eh, diskusi, příslušný dialog s, se členskými státy, které jsou kritické vůči tomuto zahájení přístupových vyjednávání. Bez ohledu na to si myslím, že musíme i nadále podporovat eh, hospodářský rozvoj regionu, protože společně s hospodářským rozvojem jde ruku v ruce právní stát a o to nám jde. Jde eh, o to, aby se bojoval s korupcí, aby se rozvíjel právní stát a aby docházelo zároveň k hospodářskému rozvoji. To jsou mimochodem přesně ty cíle, které jsme si stanovili pro východní partnerství. A doufejme, že do budoucna v tom budeme pokračovat. Víte, že teď jsme slavili desetileté výročí východního sousedství a já si myslím, že po tom začátku, kdy nebylo úplně jasné, jakým směrem se mají věci vyvíjet, tak eh, když jsme si stanovili těch 20 cílů pro rok 2020, tak tím jsme, myslím, stanovili velice jasný směr, jakým se ubíráme a naši partneři to velice pozitivně akceptovali a prosazují to. Teď pracujeme na vypracování další generace těchto cílů, Eh, tedy do roku 2030. A mnoho z toho přechází z té první generace do té další. Já jsem samozřejmě připraven odpovídat na případné otázky k jednotlivým zemím, protože říct si toho můžeme hodně. Jižní sousedství, tam je ta situace úplně jiná. V, ve východním partnerství v podstatě přemýšlíme o dalším eh, rozšiřování Unie. V jižním sousedství naopak stále hasíme požáry a řešíme krize. A tak se musíme eh, podívat na situaci tam tedy od Sýrie až po Maroko. Já bych si byl přál, abychom tam docílili vyšší stability. Myslím si, že eh, o Maroku budeme konec konců hovořit v tom příštím bodě. Eh, můžeme se podívat i na situaci v Tunisku a tam, i, i tam vidíme, eh, jaká je demokratická struktura v této, v této arabské zemi. Tam se tím, tou situací budeme muset také zabývat, abych to řekl naprosto upřímně. No, eh, ale eh, tolik tedy k mé velice stručné zprávě co do eh, situace v našem sousedství, zejména na západním Balkáně. Já vám děkuji za pozornost. Ja, Herr Kommissar Hahn, vielen Dank. Moc krát děkuji, pane komisaři Háne, za vaši prezentaci. Já si myslím, že je velice dobře, že se dozvídáme o úspěších politiky sousedství na západním Balkáně za posledních pět let a taky o tom, jaké máme problémy, z čeho můžeme být zklamaní a zejména pokud jde o severní Makedonii a Albánii, tak si myslím, že většina kolegů s vámi naprosto souhlasí. Pár informací nejenom pro vás, ale také pro poslance parlamentu. Včera se se konala schůze koordinátorů eh, tohoto výboru a eh, učinili jsme několik důležitých rozhodnutí. Všichni zpravodajové pro země západního Balkánu a východního sousedství byli jmenovaní, byla jmenována i většina stínových zpravodajů a dohodli jsme se, že v výboru AFED bude v tomto volebním období budou čtyři pracovní skupiny. Skupina pro západní Balkán, pro východní sousedství, pro jižní sousedství a pro finanční nástroje. Takže tolik k budoucí struktuře naší práce. Pokud s tím budete souhlasit, tak nemusíme eh, tolik času věnovat bodu Maroko a teď se můžeme 30, 35 minut věnovat výměně názorů. Mnoho kolegů už se přihlásilo o slovo a já eh, tedy eh, udělím každému dvě minuty, aby Johannes Hahn měl potom ještě možnost odpovědět a jako obvykle eh, začínáme podle frakcí, takže za EPP paní Kalniete. Děkuji moc krát. Nejprve bych chtěla poděkovat panu komisaři Hánovi za vynikající spolupráci, která panovala mezi frakcí EPP a vaší kanceláří. Já budu hovořit poměrně emocionálně, protože v minulém volebním období jsem měla na starosti právě východní partnerství a západní Balkán. A e, skutečně se stydím, když si vzpomínám na setkání s velvyslancem Makedonie, respektive Severní Makedonie. E, pořád jsem mu musela říkat, stačí jenom vyřešit to jméno a budete, budete u nás, vezmeme vás. To je slib, který jsem opakovala neustále a nejenom já, mnozí z nás. A ta rána, kterou utržila důvěryhodnost Evropské unie, je obrovská. Takže hlavní otázka zní, co udělat pro to, abychom dokončili ten proces. Protože ještě jednou pořádat summit na kterém eh, budou rozmetány všechny naděje Albánie a Severní Makedonie, to by bylo katastrofální. Až se bude za chorvatského předsednictví konat summit o západním Balkánu, musíme být připraveni na rozhodnutí. Potřebuje to Evropa a je to zásadní pro budoucnost tohoto regionu a pro to, jaký vliv má Evropa v tomto regionu. Děkuji, Sandro, za SAD Tonino Picula. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji moc krát za to, že jste k nám dnes přišel na tuto rekapitulaci minulého mandátu a všichni víme, jaká je skutečná pravda za tou větou, že e, Evropská unie se v tomto mandátním období nebude rozšiřovat. Ale málo kdo e, předvídal, že během tohoto mandátu se někteří rozhodnou odejít z Evropské unie. Strategie rozšíření byla velice vítaná a potvrzovala, že západní Balkán má evropskou budoucnost. Nicméně summit v Sofii ukázal, že ne všichni sdílí toto nadšení. Naši partneři v těchto zemích však investovali značnou část své důvěryhodnosti do výsledků, o které jsme usilovali. Byla to Makedonie s Prespskou dohodou, ale také Kosovo s dohodou o liberalizaci víz. Bohužel ale bez dostatečné reakce z naší strany. Chorvatské předsednictví zdůrazňuje, že rozšíření je jednou z jeho priorit a doufejme, že výsledky samitu EU Západní Balkán příští jaro v Zábřehu budou pozitivnější. Naprosto souhlasím, pane komisaři, s vaším výrokem, že pokud Evropská unie nebude exportovat stabilitu do tohoto regionu, tak bude importovat nestabilitu. Na základě vašich rozsáhlých zkušeností Jaká je vaše vize budoucnosti rozšiřování Evropské unie? Bude vyvinuta nová metodika pro rozšiřování? Bude tato nová metodika, pakliže bude existovat, platit i pro kandidátské země, které už vyjednávají o vstupu, jako je Srbsko a Černá hora? A konečně, co považujete za největší výzvy, které je potřeba překonat, aby tato politika znovu ožila v budoucnu? Děkuji. Zariňu Nathalie Loazo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za tento dlouhý popis procesu rozšiřování. Vyslechli jsme si jakým došlo úspěchům, ale také bohužel jsou věci, které eh, neprobíhají tak dobře. Já bych se tedy chtěla zeptat na Srbsko. Vy jste říkal, že Srbsko zahájilo eh, proces přistoupení, otevřelo kapitolu. Jak hodnotíte naši možnost ovlivnit zemi, jako je Srbsko eh, v současné době, kdy s nimi jednáme. Máte pocit, že vliv Ruska ustoupil v Srbsku? Dialog eh, s Kosovem eh, zlepšil se v Srbsku? Je lepší situace lidských práv, právního státu v Srbsku? A co můžeme učinit proto, abychom podpořili všechny tyto reformy, po kterých voláme, protože myslíme si, že proces rozšiřování by ty reformy měl podpořit. Také jste říkal, že je třeba revidovat eh, proces přistupování. Já s vámi souhlasím, ale ptám se tedy, kdy komise předloží návrh který se týká právě revize postupu přestupování, pokud tedy panuje konsensus eh, na tom, že tento proces není v současnosti uspokojivý. A také bych eh, chtěla ještě se zmínit s partnerstvím s Jižním středomořím. Říkal jste, že to je jedna krize za druhou. Hovořil jste také o Tunisku a o tom, že je zapotřebí tuto zemi do budoucna podpořit. Promiňte, pane komisaře, ale to se mi zdá trochu stručné, protože budoucnost Jižního středomoří, zvláště Magrebu a zvláště demokracie v Tunisku, může mít velice zásadní vliv na budoucnost Evropské unie. A opravdu bych ráda, abychom při nějakém jiném slyšení v tomto výboru, asi tady už s vaším nástupcem, měli čas dopodrobná řešit eh, situaci Tuniska, jak mu lépe pomoci. Děkuji. Děkuji vám. Za zelené Viola van Carmon Tarbaty. Děkuji vám moc krát, pane komisaři. Eh, já bych eh, se ještě vrátila k tomu, vy jste zmínil eh, zrujnovanou důvěryhodnost, říkal jste, že je důležité podporovat regionální rozvoj a hospodářský rozvoj, že vzniká vakuum. Já bych se k tomu chtěla vrátit ještě poněkud ofenzivněji. Kolegové také řekli, že otázka Srbska a Kosova závisí na tom, jak jsme schopni urychlit dialog a naplnit ho životem. Teď momentálně je to naprosto u ledu. A já bych chtěla poprosit o vaše hodnocení do jaké míry na srbské nebo kosovské straně lze čekat nějaké urychlení a jaké jsou z evropského pohledu, nebo měly by být z evropského pohledu další kroky. Jakožto pozorovatelka voleb v Kosovu jsem neustále slýchala, že na mnoha místech příliš mírně zacházíme s vnitropolitickou situací v Kosovu, že nejsme důvěryhodní při boji s korupcí, že na, naše požadavky na principy právního státu nejsou dostatečné a že ten tlak na ovládnutí, proti ovládnutí státu politickou elitou není dostatečný a tak dále. A samozřejmě na trhu je ještě spousta dalších hráčů, američané, Turci, Rusové, Číňané, Katařané a tak dále. To znamená, že ten tlak Eh, je takový, že bychom neměli ztratit náš podíl na trhu a měli bychom eh, se mu věnovat silněji. Eh, včera jsem se sešla se srbskými poslanci a velice pozitivně mě překvapilo, jak zap západně jsou orientováni, jak se už berou jako prakticky část Evropské unie, protože byli pozváni do NATO, ale eh, vyzvali nás, abychom eh, aktivně eh, bojovali proti ruské propagandě, proti ruskému vlivu. To mi přišlo zajímavé. Takže má Evropská komise nějaký program, nějaký proces na to, jak bychom mohli omezovat ruský vliv v Srbsku? Děkuji, paní kolegyně. A potom ostatní politické frakce nežádali o slovo. ID? Ano? Tak pan, pan Mariany. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste několikrát hovořil o historických omylech. E, takové je vaše hodnocení, je to vaše právo ale je to také, třeba říci, že to je stav eh, normálního fungování evropských institucí. A já osobně jménem frakce jsem rád, že toto fungování dnes ukazuje, že Unie je spojením suverénních států, které v některých okamžicích mohou říci ne, a e, mohou e, tak vystoupit díky pravidlu jednomyslnosti. Vy jste hovořil o postoji Francie e, k Balkánu. Já jsem rád, že postoj, který hájil prezident Macron, nakonec byl stejný jako postoj Národního združení naší strany, protože je třeba se zamyslet nad tím, kam vlastně Evropa směřuje. Může se ne, do nekonečna rozšiřovat, aniž by to mělo nějaký konečný rámec. Já mám pro vás tři otázky. Za prvé, Turecko. Dokdy ještě se pořád budeme snažit vyjednávat, není už na čase konečně uzavřít jednání o e, přistoupení, protože tady tolerujeme chování státu, jaké bychom o jiného státu nikdy netolerovali. Tolerovali jsme vydírání imigrací, tolerovali jsme ofenzivu vůči Kurdům a pokaždé e, se prostě pohoršujeme, ale vyjednáváme s nimi dál. Druhá otázka se týká Kosova. Říkal jste, že to je předmět první kapitoly v jednání srbském, že má Srbsko uznat nezávislost Kosova, ale přitom pět členských států stále eh, nezávislost Kosova neuznává. Ve jménu čeho nutíme Srbsko k něčemu, co nevyžadujeme u jiných členských států. A poslední věc, také ke jako Kosovu, možná mi to uniklo, ale neslyšel jsem odsouzení <clears throat> postoje kosovských vládních složek, které v květnu nelegálně vstoupily do srbských enkláv. A zajímalo by mě, jak to budete řešit v jednání o statutu kandidáta s Kosovem. Děkuji. Thank you, Mr. Mariani. Děkuji, pane Mariany. Já bych se k tomu velice rád vyjádřil, ale já jsem jenom předseda. Bylo by toho hodně, co bych mohl říct. ECR tu dnes není. GUE? Chce někdo z GUE mluvit? Ne. V tom případě jdeme na druhé kolo za EPP Michal Galler. Děkuji, pane komisaři, děkuji za vaši dosavadní práci a přeji vám hodně zdaru s vaším novým portfoliem. Já souhlasím s vaším hodnocením, pokud jde o západní Balkán. A samozřejmě bychom mohli tyto země eh, aktivněji eh, prosazovat. Samozřejmě Putinovi a Erdoganovi leží velice na srdci. Eh, je potřeba eh, provést institucionální reformu, ale ta může probíhat paralelně. Není to buď a nebo, ale jde eh, to obojí. A víme z vyjednávání s Chorvatskem, to začalo v roce 2005 a o 8 let později země vstoupila do Evropské unie. Takže eh, není to tak, že bychom mohli eh, čekat rozšíření eh, ze dne na den, někdy zítra. Takže sdílím vaše názory a měl bych otázku na východní sousedství. Víte, že mezi těmi šesti zeměmi východního sousedství tři mají ambicioznější agendu, je to Ukrajina, Gruzie a Moldavsko. A já bych se chtěl zeptat, do jaké míry už nyní mohou být uplatňovány eh, probíhající programy Evropské unie v těchto zemích, aby se tyto země více přiblížily eh, Evropské unii. A potom, a to je oblíbené téma v Evropské unii i mimo ní, a to je otázka, eh, nemohli bychom například pomocí zrušení roamingových poplatků dosáhnout nějakého signálu, který by mohl být vyslán těmto zemím a bylo by to k oboustrannému prospěchu. Děkuji a přeji vše dobré do budoucna. Děkuji, pane Gálere, za SD, pan Arakovač. Thank you, Mr. President. Mr. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři přítomnosti dvou diktátorů, eh, pana eh, Erdogana a Alijeva, prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán, že pokud se eh, podaří získat portfolio rozšíření a sousedství, tak budeme k vašim službám s potěšením, abychom plnili vaše cíle. A e, moje otázka se týká politiky sousedství a e, portfolia komisaře pro rozšíření. Myslíte si, že Orbánova vláda by měla získat tuto pozici, čímž by přispěla k turecké agresi v severní Sýrii? Thank you. Some of the questions today... Děkuji. Některé z těchto otázek eh, mohou být položeny kandidátovi, až bude probíhat jeho slyšení. Nemyslím si, že Johannes Hahn má na starosti detaily maďarské politiky, ale každopádně děkuji za otázku. A teď pan Kiučuk za Renew Europe. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji, že jste sem přišel odpovídat na naše otázky. Eh, na po třetí za 16 měsíců ovšem rada nedokázala se dohodnout, zda otevřít vyjednávání s Albánií a Severní Makedonií. Po rozhodnutí rady jste řekl, že bychom neměli vinit nikoho z tohoto selhání, ale že to nebyla eh, hvězdná hodina Evropy. S tím já souhlasím. Víme, že jakýkoliv odklad může poškodit důvěryhodnost EU na západním Balkánu a myslím si, že lídři by měli znovu zvážit své rozhodnutí co nejdříve. Na druhou stranu Eh, je potřeba provádět reformy. Já nejsem proti reformám politiky v přístupu nových zemí, ale na základě jakých podmínek by to mělo eh, probíhat? Jaký je časový horizont? Má tato reforma jít ruku v ruce s procesem, eh, který už začal se zeměmi na západním Balkáně? Mohl byste prosím rozvést trošku tuto problematiku? Děkuji, pane Kjučuku. Nyní za zelené paní Strik. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Hánovi za veškerou jeho práci na politice rozšiřování a sousedství a naprosto souhlasím s vaší analýzou toho rozhodnutí, nebo spíše nerozhodnutí, které padlo na radě. Toto rozhodnutí bylo těžkou ranou občanům a politikům na západním Balkáně a nese sebou spoustu rizik pro stabilitu v tomto regionu a pro náš vliv v tomto regionu. A proto bych eh, se ráda zeptala, co můžeme dělat do té doby, než padne nové rozhodnutí, abychom jaksi uchovali pozitivní náladu. A abychom dali lidem trochu důvěry a povzbuzení. Abychom je motivovali k reformám a aby věděli, že je budeme podporovat. V, Kos- eh, v Srbsku budou probíhat, pardon, v Severní Makedonii budou probíhat eh, volby. Jaký je váš názor na to, co to bude znamenat pro nejbližší období? Myslíte si, že to může mít dopad na celý region, tedy to rozhodnutí nezahájit vyjednávání? A potom e, velmi se debatovalo o různých názorech na propojení Albánie a nebo vazby mezi Severní Makedonií a Albánií. E, jak e, vnímáte to rozhodnutí nezahájit vyjednávání v tomto kontextu? Probíhá nějaká diskuze i o tomto? Děkuji, paní Strik. Třetí kolo. Za EPP pan Kabilias. Uh, Mr. Chair, dear Commissioner, Vážený pane předsedo, pane komisaři, děkuji mnohokrát za vaši práci. Je to úžasné, čeho se podařilo dosáhnout. Samozřejmě, jako vždy, bychom rádi zaznamenali větší pokrok u rozšiřování, ale možná jako budoucí komisař pro rozpočet a administrativní zdroje nezapomenete na své předchozí portfolio rozšiřování a že třeba na to budete také moci trochu zatlačit. Nicméně chtěla bych se vrátit k té vaší slavné větě, že EU by měla spíše e, vyvážet stabilitu, než dovážet nestabilitu. A e, myslím si, že právě rozšiřování je cestou, jak toto podpořit. Bylo teď tady poslední rozhodnutí rady, které e, bylo, jaké bylo a máme, můžeme říci, že politika rozšiřování je v krizi. můžeme být nervózní z toho, co se bude dít, ale zase, když se podíváme do historie, tak víme, že vždycky krize má nějaký přínos, protože nás přiměje k tomu, abychom se zamysleli nad novými opatřeními pro to, aby ta politika byla opravdu úspěšná a možná bych vás tedy poprosil, abyste řekli, jaké by byly vaše návrhy pro budoucího komisaře, jak by ta politika rozšiřování měla být reorganizována, abychom tedy zabránili takovýmto situacím. A poslední věc, východní partnerství, to je pro nás velice důležité a klíčové. Jak už o tom hovořil Michal Gáler, Ptal se, co můžeme dělat pro to, abychom mohli rozlišo, rozlišovat mezi těmi šesti zeměmi, kde e, tři jsou v předstihu oproti ostatním. E, lze vytvořit nějakou strategii pro trio pro Moldavsko, Ukrajinu a Gruzii, aby se pomohlo e, těmto zemím, vzhledem k tomu, že opravdu zaznamenávají velký pokrok. Děkuji, pan Santoš za SD. Paní Santoš. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poblahopřát panu komisaři za práci, kterou vykonal ve své funkci a zároveň bych mu chtěla popřát hodně štěstí do budoucna. Mám otázku, která souvisí s tím, že rada nerozhodla v Severní Makedonii a Albánii se vyvolala velká očekávání ohledně procesu přistoupení. Tento proces samozřejmě nelze ukončit ze dne na den. Vždycky mu předchází dlouhý proces reform, dialogu a také na to navazuje dlouhý proces pokračování v těch reformách. Vy jste hovořil o nasazení během všech těchto let. Nicméně to někdy nestačí, když pak dojde k problémům, jako byl tento, protože to může ohrozit důvěru občanů dotyčných zemí, kterou vkládali do Evropské unie. A já se proto ptám následovně, jak překonáme tuto slepou uličku, jakou odpověď dáme občanům těchto zemí. V těchto zemích proběhly někdy bolestné sociální reformy, které byly náročné pro udržení sociální soudržnosti a mě by tedy zajímalo, zda se budeme snažit zachovat tento proces otevřený pro ty, obě tyto země, anebo zda jedna země třeba půjde kupředu a druhá bude muset vyčkávat? posledních dnech a vzhledem k vystoupením některých politických aktérů mám pocit, že možná eh, jedna ze, z těch dvou zemí by byla odsouzena k čekání a já bych ráda věděla, jak to vypadá, protože politika někdy nechává v země ve váku a tam potom mohou eh, to vákuum zaplnit i jiné politické subjekty. Děkuji za Renew, pan Geta. Děkuji, pane komisaři, za váš příspěvek do naší diskuse. Když dovolíte, měl bych jednu poznámku. Poznámku v podobě otázky. Je možné zabývat se otázkami rozšiřování Unie, aniž bychom se zabývali eh, jinak důležitými a dramatickými otázkami stavu naší Unie jsme eh, všichni v tomto sále si dobře vědomi toho, že Severní Makedonie, případně Albánie, mohou mít nějaké interní potíže v důsledku našich nedávných rozhodnutí. Ale uvědomujeme si dostatečně i politické potíže, jimž dnes sami čelíme ve většině našich zemí. Zmíním jenom tři. Itálie, Německo, Paříž, eh, respektive Francie. Můžeme tedy skutečně, a ptám se vás na to ještě jednou, eh, pane komisaři, eh, řešit otázky rozšiřování, aniž bychom řešili otázky stavu naší unie? Děkuji. Děkuji. Kolegové, ještě čtyři řečníci, prosím vás o stručnost a dám tedy slovo těmto čtyřem a potom pan Hán bude mít 10 až 15 minut na odpovědi. Pan Alexandrov jako další. Уважаеми господин комисар, Sledil jsem. Děkuji vám, pane komisaři. Já jsem sledoval vaši práci v Severní Makedonii a mohu dnes potvořit, potvrdit v tomto sále, že jste výborně zastupoval Evropskou unii. Velice jste přispěl k vybudování důvěry makedonských občanů v tu evropskou myšlenku. tomu, co dosavadně, dosud řekli kolegové, bych ještě dodal, že když EU nebude konat, tak to vákuum zaplní Rusko. To už se potvrdilo v historii. A ta dotyčná země eh, v takové situaci toho využije a zahájí protievropskou politiku, politiku proti NATO. Příkladem je Srbsko. Současná srbská vláda a srbský prezident prohlašují, že Srbsko je eh, jakýsi ruský satelit na Balkáně. Posilují svou ekonomickou, politickou i vojenskou spolupráci s Ruskem. Kde se nacházejí evropské hranice? Evropské hranice leží tam, kde jsou dodržovány základní práva a svobody a kde panuje právní stát. A Rusko tedy takto nemůže být označeno jako země, která spadá do eh, evropských hranic, a to navzdory přátelství mezi Ruskem a Francií. Albánie, Severní Makedonie a snad i Srbsko a Kosovo eh, se snaží přiblížit evropským hodnotám. Bulharsko potvrdilo svou bezvýhradní podporu těmto zemím v regionu, jako je Severní Makedonie a Albánie. Děkuji vám a poslední tři kolegové z SD. Paní Arena. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím znepokojením Natali Loazo, že jsme se nedostatečně zabývali eh, jižním partnerstvím. Víte, že v parlamentu jsme schválili eh, usnesení týkající se situace v Egyptě. Egypt je důležitým partnerem v oblasti Blízkého východu, ale také v oblasti Magrebu. A já bych tedy měla dva dotazy. Za prvé, došlo ke zmrazení některých partnerství s Egyptem. Můžete nám k tomu říci více? Zda se situace tedy nějak rozmrazila nebo naopak znovu zablokovala, zejména pokud jde o financování některých opatření a také jaká komise přijímá opatření vzhledem k tomu, že Egypt zcela jasně nedodržuje zbrojní embargo vůči Libii. A mě by tedy zajímalo, jak eh, se k tomu staví komise. Děkuji. Děkuji, Marie. Pan Mačevič. Děkuji, pane komisaři. Dovolte, abych vám něco ukázal, pane komisaři. Chci vám to ukázat. Tuto tašku jsem dostal v roce 2003 v Soluni a nosil jsem ji od té doby pořád sebou a doufal jsem, že to je doklad příslibu, eh, který dali členské státy EU balkánským státům, že tak tak to ukazujeme, jak plníme své sliby. Eh, vy odpovídáte také za politiku sousedství. Já bych se chtěla stát na jednoho z východního eh, z východních partnerů Bělorusko. Eh, máte představu, jak přistupovat k tomuto trochu problematickému sousedu naší unie? Děkuji. Děkuji. Pan Mavridis. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, v předchozím legislativním období jsem s vámi někdy nesouhlasil, dal jsem najevo své zklamání a teď je to asi naposledy, co tady eh, vystupujete v tomto výboru abyste pohovořil o tématice rozšíření. A já bych vám chtěla eh, říci eh, věc, na kterou si dobře eh, pamatuji. Vy jste řekla, já na to nezapomenu, když proběhl pokus o převrat v Turecku, jak najednou desítky tisíce jmen se objevily na seznamech, které už měl Erdogan připravený, aby mohl následovat ty dotyčné. A já bych se tedy eh, chtěla zeptat na jinou situaci. Je to trochu zvláštní eh, situace ve vztahu s Tureckem. Na jedné straně je to oficiálně země, která je kandidátem na přistoupení a zároveň ale nedávno Rada řekla, že postoj Turecka k výlučné ekonomické zóně na Kypru je takový, že by se na něj eh, měly uplatnit sankce. Pak je tady západní Balkán. Všichni chceme eh, urychlit tempo, abychom tam zbavili Rusko vlivu. Ale Rusko není členem EU, nemáme s ním žádné zvláštní vztahy, ale je třeba eh, v tomto smyslu eh, připravit Rusko o vliv, protože je to důležitý eh, partner, ale zároveň bojujeme proti jeho vlivu. A mě by zajímalo, jak se na to díváte. A každopádně děkuji za vše, co jste dokázal ve výkonu své funkce. Děkuji kolegové za všechny vaše příspěvky, za všechny vaše dotazy. Pane komisaři, to byla celá škála otázek. A já tedy navrhuji, abyste si na to dal 10-15 minut, ale jenom kolegové, když mi slíbíte, že u Maroka nebude taková obsáhlá diskuse, jenom za těchto okolností eh, bychom teď mohli dát panu komisaři slovo na 15 minut, protože pak tady přijde ještě Angelina Eichhorst v 10.30. Vielen Dank. Takže Johannesi, 15 minut. Eh, děkuji. Ano, je fakt, že by šlo a je potřeba eh, o jednotlivých otázkách mého dosie eh, pořádat separátní slyšení. Východní sousedství, jižní sousedství, Balkán, to je teď centrální téma. Takže já se snažím já se budu snažit eh, k těm otázkám odpovědět stručně. K tomu západnímu Balkánu jenom ještě připomenu, eh, že eh, těch šest zemí, které jsou dnes obklopeny státy Unie podle článku 49 naší smlouvy, mají nárok, mají právo na členství v EU, nebo alespoň se o ně ucházet, ano? A o tom je potřeba hovořit seriózně, vypořádat se s tím tak nějak solidně. A e, někteří řečníci také zcela správně řekli, že v posledních letech e, od Soluně, takže vlastně v posledních desetiletích, e, jsme neustále opakovali ten slib, že tyto země budou mít příslušnou perspektivu. A to je přesně otázka naší důvěryhodnosti, ano. Zdá, pokud to tedy bereme vážně, pokud stojíme za svými sliby, eh, zda tedy tak budeme také jednat nebo ne. A to je potřeba si uvědomit. Tady máme problém s důvěryhodností, protože eh, ať už je to otázka Severní Makedonie nebo Albánie, tady máme stanovené jasné podmínky, v rámci toho tedy, že až ty podmínky budou splněny, takže eh, budou moci být zahájena přístupová jednání. A ty podmínky byly jednomyslně odsouhlaseny všemi členskými státy, takže není to tak, že by se komise jednoho dne vzbudila a stanovila si podmínky, a donutila partnerskou zemi ty podmínky nějak plnit. To tak není. Je to výsledek obsáhlých konzultací mezi všemi 28 eh, členskými státy s příslušnými partnery. Takže není to nic komukoli vnuceného, je to vyjednané a na velice široké bázi odsouhlasené. A pokud po obsáhlém hodnocení, po mnoha diskuzích, a to vše probíhalo prosím pěkně transparentně, tyto země splní dané podmínky, no tak by to mělo být samozřejmé, že zareagujeme pozitivně a začne, zahájíme příslušná vyjednávání. No a já mohu jedině potvrdit, posílit, podpořit všechny ty, kteří odkazovali na to, že začátek vyjednávání a to zelené světlo neznamená, nebo ta zelená neznamená, že by se hned s těmi jednáními začalo. Ono se to musí také připravit. Takže mezi tou zelenou a zahájením prvního kolečka vyjednávání uběhne celá řada měsíců. Zahájení nebo otevření první vyjednávací kapitoly, to si žádá také jednomyslný závěr všech členských států. Takže ta zelená by byla v zásadě jenom takový signál. Signál, že můžeme věci spustit, že můžeme podniknout další krok, že můžeme, že uznáváme aktuální výsledky a je potřeba si uvědomit, co to znamená pro ostatní země, protože eh, já se budu klidně opakovat. Viděli jsme, že, jak byla uzavřena ta dohoda z Brestu, jaký to mělo pozitivní dopad v regionu ve smyslu, že eh, tady takové jako pozitivní nadšení, řekněme. Vedlo to k tomu, že Tehdy eh, byl zahájen dialog mezi Srbskem a Kosovem, dostal novou energii a nechtěli už, jak si nechtěli už dále zdržovat, když eh, Eh, eh, jak si ty ostatní země v regionu. Takže eh, podobně to bylo i v jiných zemích regionu, když nikdo nechce zůstat opodál, věci získají takovou pozitivní dynamiku. Takže každý pozitivní krok směrem za evropskou integrací ze strany jedné země sebou táhne pozitivní reakce i ostatních zemí. A naopak. Pokud se věci nepohnou, tak trpí náš vliv i u ostatních zemí. A vy jste se mě tady vlastně na to i ptali. Jak to bude dál vypadat s dialogem Srbsko-Kosovo? No, já doufám, že ten dialog se povede v duchu pozitivních výsledků a doufejme, že obě země se na něčem dohodnou. Ale to bude možné pouze pokud bude existovat evropská perspektiva, a to i z kosovského hlediska, kde velice pozitivně vnímáme další eh, politický rozvoj v zemi a doufám, že se brzy sestaví vláda, Doufejme, že ta vláda se soustředí například i na eh, deficit právního státu a že ho bude nějakým způsobem řešit. Ale jak říkám, ta velká pobídka, ta, ta, ta velká, řekněme, ten, ten, ten, ten cukřík, je ta evropská perspektiva. A my o tom samozřejmě hodně hovoříme. Zcela oprávněně. A i v těch konkrétních zemích se říká, všechny tyto reformy, které se snažíme provádět, jsou hlavně v zájmu našich občanů. Nejde o to, že by ty země nějak těšilo, já nevím, sedět eh, v kruhu eh, států Evropské unie. Jim jde hlavně o to, aby zlepšili podmínky svých občanů. A z tohoto hlediska je jasné, že evropská perspektiva je tou nejsilnější hnací silou celé věci. Podíváme-li se na největší problém tohoto regionu, a to se, tak to se týká i některých států Evropské unie, to je ten takzvaný brain drain. Je to odchod mladých lidí, dobře vzdělaných, angažovaných lidí, kdykoliv mohou, jejich odchod do jiných částí Evropy, zejména odchod do zemí Evropské unie ale nikoli s cílem se tam něco naučit a pak se vrátit. Jak, eh, to, jak má fungovat například model Erasmus, to by bylo ideální. Jejich eh, cílem je v zahraničí zůstat a maximálně doma u rodiny trávit dovolenou nebo jim občas poslat nějaké peníze, ale to není v našem zájmu, to nemůže být v našem zájmu eh, Západní Balkán není nějaké předměstí Evropské unie, to už je součást Evropské unie a v našem zájmu nemůže být, aby e, z části Evropské unie odcházeli obyvatelé. A aby tam vznikalo i v tomto smyslu vákuum, protože i to představuje bezpečnostní riziko. Rozhodně to nevede k dalšímu hospodářskému nebo společenskému rozvoji dané země. Nic si nenamlouvejme. Mnoho eh, eh, těch eh, lidí, kteří nesou odpovědnost, vlastně oni ani sami nejsou přesvědčeni, že ty reformy jsou potřebné nebo nutné. Ale oni vnímají ten tlak té evropské perspektivy Právě proto, že si uvědomují, že právě to je přání většiny, naprosté většiny obyvatel daného regionu. Proto provádějí ty reformy. I když to třeba není takovou rychlostí, jak bychom si to představovali my, ale provádějí je proto, že mají ten výhled na členství v Evropské unii. A tím pádem mohu jedině zopakovat, že bez tohoto jasného e, stanovení budoucího možného nasměrování těchto zemí, bez této perspektivy nebudeme mít v daném regionu vliv a to není ani v našem zájmu. Mnoho otázek, které zde dnes padly, které zde dnes padly, jste, byli, byli na téma, co by bylo teď eh, smysluplné v důsledku tohoto nerozhodnutí, jak jednat se Srbskem, Bosnou, Hercegovinou, Kosovem a v podstatě se všemi, kromě Černé hory. Ehm, mnoho věcí, no aktuálně vidíme, že nám tak nějak došel dech v tuto chvíli. A je hodně těžké, nebo bude hodně těžké znovu navázat na tuto důvěru a důvěryhodnost, eh, navázat na tu sílu, kterou bychom potřebovali, abychom prosazovali eh, určité věci v tomto regionu. Padla otázka konkrétně na ruský vliv na komunikaci. Já jsem to eh, říkal šéfům států a hlavám států a vlád. asi nikdo neví, že Srbsko dělá víc vojenských cvičení s NATO než s Ruskem. Ale e, image, který se vytváří, je právě ten opačný, že ano? Takže všichni musíme přispívat k tomu, aby probíhala i potřebná komunikace jak v té dané zemi, tak ve zbytku členských států EU. To je e, jedna z nejdůležitějších věcí. I Srbsko se harmonizuje s vnější a bezpečnostní politikou EU. Otázka, jak budou dál probíhat vyjednávání, to se řešilo velice krátkodobě před posledním zasedáním rady. Hovořilo se o určité podmínce nebo eh, možnosti. Já řeknu naprosto otevřeně, že to, co jsme chtěli, už v podstatě existuje. E, soustředíme se na otázky právního státu a e, v podstatě je nutno říci, že žádné z těchto přístupových jednání automaticky nevede k členství. E, ve finále se také pokládá otázka na možnost nebo schopnost přijetí dané země. My jsme například mluvili o, o těchto věcech s Tureckem, Máme tam doložku o vyváženosti, tedy pokud dojde k nějakým zpětným krokům v otázce právního státu, takže budou jednání přerušená. Před několika lety jsme eh, tímto hrozili Černé hoře a ta, ta hrozba vedla k tomu, že došlo k dalším pozitivním krokům v dané zemi. Takže máme nejrůznější možnosti už teď, které můžeme využít a můžeme zareagovat pakliže se věci nějakým způsobem vyvinou. Pro příští finanční období jsme navrhli, abychom nehovořili pouze o alokacích pro konkrétní země, že bychom hovořili o, tematických alokacích, abychom podněcovali k vyšší konkurenci a konkurenceschopnosti, abychom mohli flexibilněji reagovat na soutěž mezi členskými státy, abychom ji mohli stimulovat. Ale říkám ještě jednou, e, za svého mandátu jsem viděl, a jistě to bude dělat i můj nástupce, e, platí princip, že nikdo není dokonalý a může se stát sledat cos. Ale důležité je uvědomit si, zda myslíme celou věc vážně, a nebo zda to jsou jenom nějaké zástěrky nebo jakési předstírání eh, čehosi a v důsledku toho pak vyvodíme potřebné závěry. Já bych k tomu mohl říct ještě lecos, ale asi už toho nechám. Eh, východní partnerství jenom velice stručně. Téma Ukrajina, Moldavsko a Gruzie já jsem těm zemím neustále říkal, a platí to pořád, máme dohody o přidružení, máme DCFTA a všechny tyto tři země eh, teprve začínají tyto možnosti využívat. A podle mého názoru bychom se teď měli zaměřovat na to, aby tyto možnosti byly využívány co nejkomplexněji, což eh, v první řadě povede k tomu, že bude podporován hospodářský růst. Vidíme také, že obchodní eh, objem těchto tří zemí s Evropou významným způsobem roste, zejména co se týká vývozu z těchto tří zemí do Evropy. Stále více mm, se budeme muset zabývat s jednotlivými evropskými standardy, což je dobrá věc ehm, i když třeba ty tři země mají zatím negativní obchodní bilanci, ale věci se zlepšují, tím pádem máme více možností a na to bychom se teď měli soustředit. Musíme se soustředit také na institucionální stabilizaci, na infrastrukturní napojení. Já jsem sám před několika lety eh, řešil téma eh, eliminace roamingových poplatků. Eh, tehdy jsme nevěděli, k čemu to celé povede, ale je dobře, že ta diskuze probíhá. Nezapomínejme, že v Evropě nám trvalo deset let, než jsme to téma vyřešili. Na Balkáně jsme teď prosadili první krok celého procesu, už máme určité zkušenosti s tím, jak se s tímto tématem popasovat, ale ta výzva je teď v tom, že tady pracujeme s firmami, které generují zisk a zatím ještě nevíme přesně, jak to celé uděláme. Je to samozřejmě náš cíl, jeden z našich eh, záměrů je zrušit roaming, eh, roamingové poplatky s tímto regionem, ale eh, na Balkáně se nám alespoň podařilo radikálně snížit roamingové poplatky mezi daným regionem a Evropskou uní. O Bělorusku k tomu bychom mohli klidně vést separátní diskusy. Tady je v podstatě cílem ujasnit si partnerské priority. A eh, tady to není v podstatě ani tak na Francii, je to spíše na eh, Litvě, abychom si vyjasnili, jak to bude například s tou jadernou elektrárnou v Ostrovci. Co se týká Tuniska, tuto zemi podporujeme už několik let. Máme nějaké 300 miliony euro, které jí každý rok dáváme. Eh, každý rok je to boj, aby tyto prostředky byly využity korektně a smysluplně. Aktuální politická situace asi nepřispěje k tomu, aby se ta to výzva zjednodušila, ale nic to nemění na tom, že tuto zemi i nadále budeme velice intenzivně podporovat v jejím demokratickém vývoji. A to samé se týká Egypta. Budeme se snažit, snažíme se a budeme se snažit eh, příslušnou podporou, podporovat zejména práci eh, občanské společnosti, ale i parlamentu, budeme podporovat parlamentní práci a e, budeme řešit sektory, jako je třeba energetická účinnost. To je konec konců i v našem zájmu. Takže my se budeme snažit e, a e, jednat hodně specificky. Plně si samozřejmě uvědomujeme, jaké jsou naše možnosti a jaké jsou hranice našich možností. Já jsem vždy říkal, že Egypt kromě Turecka a Ukrajiny je snad nejdůležitější sousedskou zemí Evropské unie z nejrůznějších důvodů. Ale teď bohužel nemáme dost času, abychom se k tomu vyjádřili podrobně. Jak říkám, ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za spolupráci, zejména chci poděkovat těm, kteří zde byli již v předchozích pěti letech. V první řadě je to pan předseda samozřejmě, protože jste se hodně angažovali v příslušných regionech a i díky vám došlo k tomu, že jsme ty regiony mohli více stabilizovat a e, chtěl bych zdůraznit ještě jednou to, že sice teď opustím svůj úřad už snad za pár týdnů, ale srdcem a myslí, abych tak řekl, i v rámci nové funkce budu s tímto tématem hodně úzce zpět. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Lieber Johannes Hahn, der Applaus hat es eh, vážený Johannesi Háne, aplaus právě ukázal, že členové výboru jsou ti velice vděční za tvé angažmá v posledních pěti letech. A eh, chtěl bych říci, že jsi byl náš komisař, protože Johannes Hahn byl v našem výboru pravidelně. Dnes padlo mnoho otázek, samozřejmě mnoho z nich můžeme položit i následníkovi Johannese Hána. Buďme si jistí, že všechna ta témata, západní Balkán, jižní sousedství a tak dále, budou tématy i nadále. Takže ještě jednou, Johane Siháne, děkujeme mnohokrát a jdeme rovnou na další bod na pořadu jednání. Ten tedy proběhne za zavřenými dveřmi a proto teď poprosím všechny ty, aby, eh, kte, kteří zde za zavřenými dveřmi nemohou být, aby opustili sál a poprosím vás, abyste sál opustili co nejrychleji a pokud možno v tichosti a bez vášnivých rozhovorů. To by bylo ještě krásnější. Děkuji.